Uh, uh, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych vás eh, přivítal na schůzi dnes odpoledne. Máme velké štěstí, že dnes eh, za námi přišla paní eh, ministrině švédského předsednictví. Vedli jsme dlouhou diskuzi již předtím a máme společné zájmy, řady společných zájmů, kromě obchodu. A je zajímavé, že vy jste e, stomatoložka, takže e, můžete i zpravovat zuby. Ne, věd, vědkyně, dobře. A mm, i e, vás baví lyžování, což je něco, co zajímá i mě, paní. Ale jinak jste ministrině obchodu. a v dobách, kdy eh, čekáme na vyřešení problému eh, VTO, tedy Doha, a v době, kdy eh, svět čelí ekonomické krizi, jak jsme o tom hovořili dopoledne, a kdy i ta příležitost, jak vyřešit krizi, bude více obchodovat. Hm. My zde v našem výboru eh, jsme proti všemu, co by nějak poškozovalo obchod, jako například celní, tarifní bariéry a podobně. Vítejte na našem výboru, jak jsem řekl, a s velkým zájmem očekáváme, co nám řeknete, paní ministrině. Thank you, Robert. Děkuji, Robert máte, pane předsedo, dámy a pánové, vážení členové Evropského parlamentu, je to pro mě velká čest eh, zde vám představit eh, obchodní politiku, respektive její politiky našeho předsednictví na druhé pololetí roku 2009. A mm, já velice mm, si cením role, kterou hraje váš výbor při rozvoji naší obchodní politiky a chtěla bych na vás apelovat, abyste pokračovali v této činnosti i za švédského předsednictví. Ve stejném duchu také bych chtěla poděkovat českému a francouzskému předsednictví za vynikající práci a za součinnost. Obchodní politika je důležitým nástrojem, jak řešit problematiku globalizace a jak posilovat ekonomický růst, pracovní místa a prosperitu ku prospěchu evropských občanů. Je to cesta, jak i eh, propagovat, prosazovat eh, světový obchodní systém ku prospěchu všech. Obchodní politika také přispívá i plnění cílu Unie, udržitelný rozvoj například, včetně eh, ekologie životního prostředí a klimatu. Evropský parlament aktivně přispívá k řešení těch, těchto problémů a také i přináší nám tu širší perspektivu, která se týká Eh, evropských občanů a propojuje je s touto technickou oblastí. Nejprve ke krizi a k světovému obchodu. V současnosti eh, zažíváme jednu z nejtěžších finančních a ekonomických krizí v moderní době. HDP poklesne v tomto roce poprvé od druhé světové války, kdy ten růst bude 5% pod potenciálem podle Světové banky. I když v poslední době jsou určité indicie oživení mm, a Některé zprávy říkají, že jsme se odrazili ode dna, ale je příliš brzy, abychom Eh, byli, abychom podlehli nějakému sebeuspokojení, protože situace je pořád ještě křehká, pořád máme vysokou míru nezaměstnanosti a i eh, velké eh, rozpočtové deficity. Kromě toho v Evropě očekáváme, že oživení přijde později než v jiných ekonomikách, například ve Spojených státech mm, evropské ekonomiky, které se orientují na export, byly velice postiženy tím, jak poklesla výroba a poptávka. I světový obchod byl postižen krizí. Globálně řečeno se eh, odhaduje, že objem klesne o 10 v roce 2009. Stávající zpomalení obchodu postihlo všechny země, i když u těch eh, rozvinutých je to daleko vyšší, kde se očekává pokles o 14 Evropská centrální banka má za to, že i přes eh, ty signály stabilizace světového obchodu, tak vyhlídky zahraniční poptávky v eurozóně. Pořád ještě eh, ty vyhlídky jsou omezené. V důsledku eh, ekonomického poklesu eh, zde v řadě zemí vznikají různé snahy jako protekcionismu, s především pokud jde o veřejné zakázky, jako pokud jde o dotace, netarifní bariéry a i různé další defenzivní nástroje se přijímají. A doposud eh, mm, ty tarifní překážky jsou spíše eh, výjimečné, ale ehm, je třeba zrušit všechny ty protekcionářská opatření, a protože je, eh, zde ta snaha bude vysoká, především tak, jak bude vznikat a rozvíjet se nezaměstnanost. To všechno by mohlo ještě prohloubit krizi a odložit eh, oživení ekonomiky. Nesmíme zapomínat eh, na to, že nesmíme vinit obchod z této krize, eh, protože mm, je důležité zavést multilaterální obchodní systém, který je důležitým předpokladem pro oživení. Spolu dohromady i spolu s vámi, s vaším výborem a my jako předsednictví máme důležitý úkol, aby naše politiky byly relevantní pro občany. My, politici, musíme musíme podporovat a vysvětlovat výhody volného obchodu, především teď v dobách ekonomického poklesu. Velice vítám eh, důležitou iniciativu monitoringu, kterou přijal generální ředitel VTO eh, Pascal Lamy, eh, protože to je důležité v boji proti protekcionářským opatřením. Další organizace také se zapojily stejným směrem. Měnový fond, OECD, Světová banka hrají důležitou roli v boji proti protekcionismu. Úzká spolupráce v této problematice mezi různými organizacemi je proto zásadní. V Evropské unii komise nadále bude pokračovat v monitoringu na základě informací, které má a které získává z klíčových trhů díky svým týmům. To je výsledek našich partnerství, která jsme vytvořili, kdy se snažíme eliminovat bariéry i ve třetích zemích. Partnerství to je společný projekt mezi komisí, evropskými členskými státy a podnikatelskou komunitou, jak zde v Bruselu, tak i e, ve třetích zemích. 27 států e, a komise a podnikatelská komunita spolu dohromady se snaží bojovat proti bariérám v jiných zemích. Během francouzského, českého a nyní švédského předsednictví e, klademe větší důraz, důraz na identifikaci obchodních bariér na to, abychom vytvořili strategie eh, v boji proti bariérám na trzích jako Čína, Brazílie, Indie, eh, Rusko, eh, Spojené státy a Japonsko. Za těchto okolností Evropská unie musí být lídrem a musí ponechat své trhy otevřené a musí se bránit protekcionářským snahám. Eh, ekonomický nacionalismus, to je něco, co musíme vyloučit, eh, i když eh, je to něco, co se objevuje třeba v různých pobítkových balíčkách, v různých legislativních návrzích, ale proti tomu je třeba bojovat. Jednota koordinované kroky v rámci EU, to je nejlepší nástroj, který máme, abychom mohli vyřešit stávající ekonomické problémy. Musíme e, e, zajistit, že Evropa vyjde posílená z této krize. A nyní bych přešla k Doha. E, podle mě uzavření tohoto kola to je jedna z hlavních priorit naší politiky a protože všichni členové VTO z toho budou těžit a především rozvojové země z toho budou těžit, mm, protože se jim zlepší přístup na trhy. Kromě toho, eh, i kolo z Doha eh, má větší význam i kvůli ekonomické krizi, protože mm, bude takovou pojistkou proti protekcionismu a eh, nabídne i další otevírání trhu. Uzavření kola z Doha v roce 2010 nám poskytne ten nezbytný ekonomický impuls a bude propagovat další integrace takových ekonomik, jako je čínská, indická, brazilská, které se zapojí do světového obchodního systému. Pokud se nepodaří uzavřít DDA, tak to bude e, promarněná příležitost pro světový obchod. Doufáme proto, že generální ředitel VTO Pascal Lamy bude schopen, velice brzy, bude schopen svolat schůzku v Ženevě na nejvyšší politické úrovni, tak aby se dohodli tam na řešení eh, trhu zemědělských i eh, nezemědělských, tedy náma. A tak, aby bylo možné znovu nastartovat jednání kola z Doha, tak je třeba identifikovat komponenty té závěrečné transakce e, té dohody a je třeba, aby si všichni uvědomili, že to je naléhavý proces, který má své termíny. Také i musíme diskutovat o celé škále klíčových problémů, které se stanou součástí e, toho konečného ujednání. Ale tato vyjednávání by neměla vést k tomu, že se znovu otevře to, co již bylo jednou dohodnuto. Je třeba, aby i Spojené státy se zapojily do kola z Doha. To je zásadní. Musíme tlačit proto na ně, tlačit na novou americkou administrativu, aby eh, apelovali na otevření trhu a rychlé uzavření kola z Doha jako klíčovou prioritu. Doufejme, že zasedání G20 v Pittsburghu bude nezbytným politickým impulzem pro vyjednávání, které by mohlo znovu nastartovat na podzim. Multilaterální obchod. E, to je nejlepší cesta. Bilaterální a regionální dohody jsou sice důležitým doplňkem pro prosazování evropských obchodních, obchodních, trhů, e, obchodních zájmů na světových trzích. My tedy jsme pro pokrok v jednotlivých vyjednáváních, bilaterálních i multilaterálních. Bilaterální a regionální dohody ale nemohou nikdy nahradit multilaterální ujednání, protože ta multilaterální povedou k daleko širšímu otevření trhu a bude to takový doplněk DDA. Znamená to i lepší zapojení třetích zemí, rozvinutých, rozvojových a bude to i znamenat, že budeme mm, mm, mm, moci tedy eh, řešit i otázky, jako je, eh, jsou veřejné zakázky nebo hospodářská soutěž. Dále přístup na trhy eh, na Středním východě, v Asii, v Latinské Americe, to je zásadní, protože prostřednictvím od těchto trhů a prostřednictvím eh, ujednání o volném obchodu pomůžeme i rozvinutým zemím. Používání dohod volného obchodu je dalším politickým cílem Posílená ekonomická spolupráce nám pomůže podporovat širší politickou spolupráci a tak i budeme schopni řešit celosvětovou bezpečnost a tak budeme pomáhat i procesům stabilizace u našich sousedů. Velice stručně dovolte, abych vám řekla, jak jsme na tom nyní, teď, eh, pokud jde o některé eh, ty smlouvy volného obchodu. Můžeme začít eh, Jižní Koreou. A Uzavření dohody o volném obchodu s Jižní eh, Koreou je prioritou, protože Jižní Korea je eh, důležitým obchodním partnerem. Tato dohoda má obrovský potenciál z hlediska hospodářského a představuje velký přínos pro eh, exportéry i importéry, ať už jde o obchod se zbožím nebo se službami. A vítáme, že nyní jsme dosáhli konečného kompromisu, který máme na stole a doufáme, že tato dohoda bude zakrátko formálně uzavřena. Evropská unie bere vážně své vyjednávání o volném obchodu a e, tímto ukazuje, že e, chce postupovat dále. Pokud jde o Indii, e, dohoda není na dosah, ale Nová indická vláda by mohla přinést nový přínos do vyjednávání během roku 2010. Pokud jde o ASEAN, v krátkodobém a střednědobém výhradu potřebujeme podporovat možnost eh, zahájení eh, vyjednávání o této dohodě. Zároveň je důležité eh, pokračovat v regionálním přístupu v dlouhodobém výhledu. Jednotlivé dohody o volném obchodu by měly představovat pokrok ve spolupráci s jednotlivými zeměmi. Zároveň Doufám, že budou eh, dobře postupovat vyjednávání eh, také s anskými zeměmi. Eh, je třeba vyřešit otázku banánů a některé další otázky. Ani Bolívie, ani Ekvador ale v současné době nevyjednávají. Jsme připraveni pokračovat ve vyjednávání o dohodě o volném obchodu. Asociační dohoda a vyjednávání o dohodě se, se Střední Amerikou v současné době probíhají. A bohužel ale možná bude nutné odložit vyjednávání. Je třeba vyřešit otázku Hondurasu předtím, než Evropská unie bude moci eh, dojednat eh, tuto dohodu, tuto asociační dohodu. Eh, jednání o volném obchodu z GCC. Stále zde ještě existují některé eh, neuzavřené problémy týkající se například exportu. Uděláme všechno, co budeme moci, abychom, a dos, abychom dokončili tato vyjednávání. Je ale jasné, že druhá strana musí prokázat flexibilitu. A EPI neboli dohody o hospodářském partnerství jsou nástrojem pro rozvoj zemí AKT. Mají potenciál podporovat hospodářský rozvoj a e, rozvoj tím, že e, posilují regionální spolupráci a také otevírání trhu. To zahrnuje e, také závazky týkající se politik ze strany zemí AKT a zároveň závazky týkající se implementace EPA. A cílem je a podepsat a ratifikovat a prozatímní a dohody o hospodářském partnerství. Je třeba uzavřít komplexní dohody o regionální spolupráci. Jenom něco takového může využít plného potenciálu a může nám pomoci oživit trh mezi zeměmi AKT. To je nesmírně důležité především nyní s ohledem na hospodářskou krizi, která velice silně dolehla na ekonomiky zemí AKT a na jejich obchod. Jsem velice ráda, že při vyjednávání o dohodách o hospodářském partnerství existuje vzájemná důvěra a tato důvěra už přinesla své plody. Velice vítám, že východní partnerství Evropské unie bylo zahájeno oficiálně 17. května v Praze. A prosazuje bilaterální dohody mezi Evropou a východními zeměmi, Ukrajinou, a Moldavskem, a Běloruskem, a Gruzí a Azerbajdžánem. Ukazuje se, že tito partneři jsou připraveni na eh, uzavření těchto dohod. A východní partnerství je také prioritou švédského předsednictví. Ukrajina. Ukrajina je klíčovým eh, partnerem v našem sousedství. Je důležitá nejenom pro energetickou bezpečnost EU. Eh, vyjednávání postupují, ale bohužel ne tak rychle, jak jsme očekávali. Částečně kvůli hospodářskému tlaku v důsledku krize. Existuje zde řada problémů týkajících se cel eh, ze strany Ukrajiny. a Vztahy EU-Rusko. Rusko je eh, největší jednotnou eh, ekonomikou mimo VTO a je to jeden z, z největších obchodních partnerů Evropské unie čím dříve a proběhne přístup Ruska do VTO, tím dříve se zlepší obchodní klima na světě a budou posíleny obchodní cesty. A jakékoliv spožďování tohoto procesu je špatné. Musíme však být i nadále přísní, pokud jde o přistoupení Ruska k dohodám s EU. Doufáme, že Eh, Rusko a brzy dokončí přístup k VTO a to v blízké budoucnosti. Přístup k VTO také bude poskytovat eh, základní podmínky pro další vyjednávání týkající se obchodu a investic a, a spolupráce mezi Ruskem a Evropskou unii. datum 2010 pro vytvoření euro středomořského prostoru obchodu se blíží. Chceme vytvořit prostor volného obchodu v této oblasti. Na ministerstvé konferenci Euromed, která proběhne během švédského předsednictví pravděpodobně v říjnu, se bude jednat o této otázce obchodní vztahy napříč Atlantikem. A tyto vztahy jsou největší ve světě a jsou důležité pro celosvětovou ekonomiku. A je nutné, aby byly v tomto obchodu ostraněny překážky. A bohužel se ale ukázalo, že něco takového je problematické a je třeba získat další impulzy. Musíme se snažit zintenzivnit eh, naše snahy a to také eh, v rámci Transatlantické hospodářské rady, která se setká v říjnu. A jako jedna z našich priorit je soustředit se na uvolnění eh, obchodování. A spolupráce v oblastech nanotechnologií, inovací a dalších oblastech a je důležitá pro transatlantický obchod. ve dlouhodobém výhledu je důležité vytvořit transatlantický obchod bez překážek. A zároveň by měla být zahájena vyjednávání o hospodářském, o hos, dohodě o hospodářském a o volném obchodu s Kanadou. A je nutné, abychom využili globalizace pro podporu dalšího růstu. Je nutné podporovat investice v obou směrech. Velice se těšíme na summit s Čínou a na summit v Pekingu letos na podzim. A zároveň se těším, že budeme nadále pracovat na a vypracovávání eh, dohody o eh, hospodářství a volném obchodu s Čínou. A budeme se snažit odstraňovat podmínky v bilaterálním obchodu a budeme vyjednávat eh, o jednotlivých a sektorech a také v rámci společného výboru. To je nutné proto, aby se obchodní vztahy mezi EU a Čínou dostaly dále a aby byly vyřešeny aktuální problémy. Čína je důležitým hráčem, pokud je o obchod, a je nutné, aby respektovala své závazky v rámci VTO. Jedná se například o dohody týkající se přístupu na trh pro poskytovatele e, služeb, ale také e, dohody týkající se transparentnosti. Lisabonská strategie je základním nástrojem Evropské unie pro udržování konkurenceschopnosti a trvalého růstu. A prosperita v Evropě dlouho vycházela z obchodu. Lisabonská strategie by měla být revidována a po roce 2010 by měla explicitně zahrnovat také zahraniční obchod. Rozhodnutí v roce 2006 bylo správným krokem a pro vytvoření komplexní strategie na podporu růstu a zaměstnanosti v Evropě. A globální Evropa zahnuje mnoho různých aspektů. Nyní musíme nadále rozpracovávat tyto základní myšlenky. V tomto kontextu je třeba další transparentnost a regulatorní spolupráce se třetími zeměmi vnější obchod a otevřenost je rovnož něco, co musíme podporovat a hodnotit, stejně tak jako další části Lisabonské strategie. Ještě několik eh, slov k akta. A předsednictví se zabývalo eh, mnoha otázkami, které eh, tento parlament předložil radě. A tento výbor v tomto výboru hovořili někteří zástupci rady během minulého období, například minister Říman. A systematické porušování autorských práv a se neustále ukazuje být hlavní a překážkou pro investice evropských společností v jiných zemích a falšované výrobky často porušují konkurenceschopnost evropských podniků. Z tohoto důvodu podporujeme iniciativu týkající se vyjednávání o nové dohodě, která by měla zaručit boj proti falšování. Je nutné pokračovat ve vyjednáváních o této dohodě, aby tato dohoda mohla být uzavřena v roce 2010. A mezi jednotlivými eh, stranami existuje konsenzus a pokud je o základní principy. Společně s komisí budeme v tomto ohledu dále pracovat a zároveň budeme respektovat eh, důvěrnost, eh, pokud je o názory jednotlivých stran. Nyní k rozvojovým cílům tisíciletí. Je nutné snažit se zamezit, eh, omezovat eh, chudobu ve světě. A to je zcela zásadní pro Evropskou unii a proto, aby Evropská unie byla důvěryhodným partnerem pro rozvojové země. Domníváme se, že naše pomoc v rozvojovém procesu je eh, důležitým základem také pro eh, rozvoj obchodu. Zároveň se domnívám, že tato podpora představuje eh, dobrý nástroj pro další spolupráci se těmito zeměmi. 16. až 17. listopadu se sejde Kerk a, a tam se bude o tomto tématu hovořit. Je důležité, aby tento proces zahrnoval také a provozní opatření, které nám umožní vytvořit koherentní politiku. Zároveň se budeme soustředit na prioritní oblasti, které jsou důležité pro rozvojové země. Pokud jde o obchodní politiku Evropské unie, je třeba, abychom lépe Eh, hodnotili eh, dopady eh, naší politiky v našich partnerských zemích. Nyní se můžeme podívat na téma obchodu a klimatu. Boj proti klimatickým změnám je velkou prioritou pro švédské předsednictví. Budeme se soustředit především na dosažení dobré dohody v Kodani v prosinci. Konference v Kodani bude zcela zásadní bude zásadní pro to, abychom eh, dosáhli dobré dohody pro světové klima. A proto je nutné, aby jednotlivé strany spolupracovaly konstruktivním způsobem. Evropská unie musí zastávat vůdčí roli. A to ale eh, neznamená, to, to znamená, že musíme být aktivní také v nejrůznějších fórech a musíme pokračovat v našich snahách v této oblasti a využívat jednotlivých nástrojů. Jsem přesvědčena o tom, že abychom mohli konstruktivně postupovat, je třeba využívat volného obchodu a, a dobré regulace trhu, proto abychom a také zlepšovali situaci životního prostředí. A je nutné, abychom omezili celní překážky pro ekologické technologie a výrobky. To bude přínosné pro náš obchod, stejně tak jako pro naše životní prostředí. Zároveň potřebujeme pracovat na normách na označování a na certifikacích ekologických výrobků. Měly by existovat mezinárodní certifikace, které budou podporovat obchod s těmito výrobky. Musíme se vyhnout tomu, aby se takovéto standardy staly překážkou obchodu. A na konci listopadu se bude ve Stockholmu konat konference týkající se tohoto tématu. A podpora eh, sociální eh, zodpovědnosti společnosti je také důležitou součástí eh, naší politiky. Je to politika, která zdůrazňuje důležitost lidských práv a trvale udržitelného globálního vývoje, stejně tak jako boj proti korupci. Jsem velice ráda, že během našeho předsednictví zorganizujeme konferenci k tomuto tématu 10. až 11. listopadu bude se jednat o téma eh, respektu. Na závěr bych chtěla zmínit některé eh, výzvy, které eh, čekají politiku obchodu. A ve Washingtonu a na velvyslanectví Švédska se konala konference, kde se hovořilo o výzvách pro mezinárodní obchodní systém. V současné době velká část světového obchodu spočívá v obchodu eh, mezi jednotlivými částmi multinárodních společností. Zároveň ale existují eh, mnohé společnosti, které eh, přes hranice neobchodují. A přesto ale je stále důležitější a snažit se omezovat překážky pro mezinárodní obchod a řešit největší výzvy, mezi které patří eh, klimatické změny a rozvoj. Během našeho předsednictví chceme, aby se o těchto tématech hovořilo na evropské úrovni. A takovéto diskuze budou představovat a také určitý vstup pro ministerskou schůzi VTO v Ženevě a kde dojde k hodnocení eh, multilaterálního obchodního systému. To bude pravděpodobně jedno z témat. Jako politici zabývající se obchodem jsme si vědomi toho, že eh, veškerá politika je lokální, zatímco veškerá ekonomika je globální. A z tohoto důvodu je nutné neustále zaručovat to, aby eh, obchodní politika byla aktuální a odpovídala vývoje. A vy jako členové výboru INTA v Evropském parlamentu máte za úkol přispívat a, a hovořit o obchodní politice Evropské unie. A představujete důležitou součást ve vypracovávání této politiky. Společně můžeme vysvětlit našim občanům, stejně tak jako našim obchodním partnerům, důležitost volného obchodu. Já se velice těším na konstruktivní spolupráci. Na závěr eh, bych vám chtěla poděkovat za to, že jste eh, si vyslechli moji eh, dlouhou řeč a jsem připravena odpovědět na jakékoliv vaše otázky, které máte týkající se priorit švédského předsednictví. Děkuji, paní ministrině. Ano, ano, ano to bylo tak dlouho, jak jste řekla, ale bylo to velice informativní a e, náš e, výbor v podstatě toto očekával. Především e, mě zaujalo to, co jste říkala o těch bilaterálních smlouvách a smlouvách o volném obchodu. Ale nyní přejdeme k otázkám. Daniel Kaspary za EPP. Takže ano, koordinátoři, prosím. Sehr geehrte Frau Ministerin. Vážená paní ministrině, mnohokrát děkuji za váš projev jménem své frakce. Bych vám osobně i vaší vládě chtěl popřát úspěšné předsednictví. Já mám několik poznámek k tomu, co jste říkala. Hovořila jste o VTO a o přijetí Ruska do VTO. Já si myslím, že pokud jde o přijetí Ukrajiny. A přijali jsme jako Evropská unie některé výjimky, které bychom v případě Ruska, ale v žádném případě přijmout eh, neměli. Jedná se například o exportní cla a tak dále. Byl bych rád, kdybyste nám řekla něco eh, k vašemu postoji. Dále jste hovořila o transatlantickém trhu. Myslím si, že zde je skutečně obrovský potenciál, především v období krize. A pokud se podíváme na čísla, je jasné, že transatlantický trh je nesmírně důležitý pro eh, náš obchod. Myslím si, že je nutné, abychom se soustředili především na oblasti obchodu, které mají největší potenciál. V poslední době jsme s Američany hovořili často o tématech, která jsou problematická. Hovořili jsme o kuřatech, hovořili jsme o Airbusu a Boeingu, hovořili jsme o Eh, problematických tématech, ale myslím si, že bychom se měli soustředit také na otázky, ve kterých můžeme eh, se skutečně dostat eh, dál s Američany, protože objem obchodu je skutečně obrovský. Za třetí, hovořila jste o tom, že během vašeho předsednictví chcete uvařit dvě obchodní smlouvy. Počítám, že je to Jižní Korea a Kanada. Já budu velice rád, pokud se to podaří. A poprosil bych vás jenom, abyste se soustředili také na Indii. Pokud se to nepodaří vám, doufám, že se to podaří dalším předsednictvím. Hovořili jste také o tom, že Eh, obchodní politika by, by se měla soustředit také na eh, koreňskou konferenci. Eh, samozřejmě to úzce souvisí. Mám na mysli například export moderních technologií, ekologických technologií, ale Hovoříme často v Evropské unii o defenzivních obraných opatřeních, ale já bych se chtěl zeptat, jak něco takového může vůbec v praxi fungovat a jaký, jakým způsobem mohou přispět pozitivní opatření, jakým způsobem mohou přispět defenzivní opatření v oblasti ekologických otázek. Takže jestli k tomu byste mohla něco říci. Bohužel mi ve vašem projevu chyběla otázka surovin Minulý rok jsme odsouhlasili strategii Evropské unie týkající se surovin. Myslím si, že ačkoliv máme tyto závěry, je nutné, abychom nyní nezapomínali na otázku surovin. Sice nyní došlo k poklesu cen na mezinárodních trzích, pokud je o suroviny, ale pokud se situace zemi mění, nastanou v této oblasti velké problémy. Zdá se, že Číňané e, nic nezměnili na své strategii, pokud jde o suroviny a já bych chtěl připomenout předsednictví, aby na to té, toto téma nezajímalo. Vy jste hovořila také o akta. Já souhlasím s cíly, které, který chcete dosáhnout, ale bylo předloženo také mnoho nesmyslných návrhů v tomto kontextu. Já bych chtěl eh, zdůraznit důležitost také eh, osobních svobod, hospodářské špionáže a tak dále. Myslím si, že by bylo dobré, pokud eh, by rada k tomuto měla také jasný postoj. A zároveň jste příliš nezmiňovala otázku ehm, teroristických opatření a, a souvisejících eh, překážek pro obchod. Ehm, mám na mysli například eh, otázku eh, importu kontejnerů do USA. Ehm, naše podniky mají velice, pokud chtějí exportovat do USA, musí splnit velice přísná bezpečnostní opatření. A myslím si, že byste měli mít na paměti to, aby kvůli bezpečnosti eh, nevznikaly nové překážky pro obchod. Eh, tím vznikají také větší náklady pro naše podniky. Takže mnohokrát děkuji a přeji vám hodně úspěchů během předsednictví. Yeah, we'll do three. Ano, nejprve tři, ve vždycky tři řečníky, tři koordinátoři a potom dva koordinátoři, pan Arif. Pane předsedo, děkuji. Paní ministrině také velice děkuji za vaše vystoupení a přeji vám jménem mé skupiny hodně štěstí v té vaší práci v následujících měsících. Já jsem vás poslouchal s velkým zájmem ve většině těch témat, které jsme probírali a u kterých bychom mohli být stejného názoru. Nejdříve jedna obecná otázka. A to, že pro nás jednou z našich priorit naší skupiny, ale i komis, a i našeho výboru INTE bude zajistit, aby pravomoc našeho výboru byla posílena, eh, pokud je o Lisabonskou smlouvu. My se totiž domýváme, že mandát komisáře pro obchod by měl být důležitější a chtěl bych tedy vidět, jaký je váš názor, a jaké by mohly být další tedy eh, kompetence posílené našeho výboru INTA a co tedy všechno bude učiněno, aby byla zlepšena spolupráce a rozdělení pravomocí mezi našimi institucemi. Samozřejmě já jsem jenom mluvčím celé řady našich kolegů, ale já se domnívám, že my jakožto evropští poslanci v takovýchto důležitých záležitostech jsme se trošku tím chudým příbuzným mezi parlamentem a komisí, i když my jsme, jakožto náš výbor, zajišťovali celou řadu věcí navíc, které se týkaly nejen našich občanů a které jsme přijímali. A teď pokud je o témata ohledně toho, co jste zmiňovala, že se právě projednává. Vy víte, že již v předcházejícím volebním období jsme hovořili o Euromedu a jasně se ukázalo, a vy jste to také e, zmiňovala, že v tom předcházejícím volebním období nebude možné uzavřít ta jednání dříve než v roce 2010. Mohla byste nám tedy dát nějaké informace navíc ohledně postupu jednání? Pan Gaspari tady zmiňoval smlouvu s Koreou. My jsme včera měli jednání s generálním ředitelem o tomto tématu, ale ještě stále probíhá živá diskuse eh, o tomto tématu mezi EU a Koreou, zejména u automobilových výrobců a ty obavy, které se týkají takzvaného duty drawback, tyto obavy stále existují. Bylo to odmítnuto Mexiku a Chile, takže chci vědět, jaké odpovědi byste mohla dát evropským automobilovým průmyslům, kteří se také obávají, že zde v masivním počtu se objeví automobily z Koreje. Hovořila jste také o EU a Spojených státech, tedy o tomto obrovském transatlantickém trhu, že by už neměly být žádné překážky, takže prosím také o větší upřesnění vaší vůle v tomto ohledu. A teď ještě e, za PEU, o tom také pracujeme s našimi kolegy již několik měsíců. A dnes máme pocit, že pokud je o e, pokud je o EPA, takže to e, není na takové úrovni, jaké by mělo být. Vy tady sdílíte názor komise a našeho výboru také, že by se to mělo uzavřít co nejrychleji, ale hovoří se tady o dvou oblastech e, na africkém kontinentu, takže já bych chtěl vědět, jaký je váš názor, pokud je o ta kontroverzní témata, eh, protože celá řada zemí AKT odmítá naše dohody, třeba Singapur, veřejné zakázky a nebo doložka nejvyšších výhod. Takže to je několik takových obecných otázek eh, a otazníků, které si klade moje skupina. Ale já si myslím, že i další se k tomuto vyjádří. Pan Kaza. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo a paní ministrině. Já také bych chtěla vám poděkovat za vaše vystoupení, které bylo dosti bohaté, pokud je o informace a konkrétní závazky. Já samozřejmě sdílím s kolegy z naší liberální skupiny eh, tu myšlenku a to přesvědčení, že boj proti protekcionismu a vyhledávání nových možností pro obchodní výměnu to, že jsou důležité prvky v tom současném kontextu ekonomického zpomalení. A jsme naprosto přesvědčeni, že je to právě obchod, který bude tím motorem znovu nastartování v ekonomice, na které všichni čekají. A překážky v obchodu ty samozřejmě vedou ke ztrátám eh, pracovních míst, snižování tedy obchodu a tak nějak všude ve světě. Samozřejmě, že zlepšování přístupu k trhu tím, že jsou odstraňovány tzv. netarifní překážky, to je klíčové, abychom mohli zajistit, že naše evropské podniky mohou fungovat v kontextu spravedlivé eh, eh, konkurence. Takže já bych, paní ministrině, chtěl znát váš názor na Euromed, protože v rámci eh, kola z Doha které brzy končí, se to také diskutuje a mimochodem dnes dopoledne jsme velice zajímavě diskutovali s čínským velvyslancem na toto téma právě o problému, který například eh, má tato země, pokud je o evropský dovoz a pokud jde tedy o takzvané necelní překážky. A ještě další otázka. Vy jste také zmiňovala dohodu s Ruskou federací a očekávaný vstup Ruska do VTO. Takže já bych chtěl vědět, jaký je váš názor na budoucnost této problematiky, která je spojena s vývozem ruského dřeva. Myslíte si, že brzy najdeme nějaké přijatelné a uspokojivé řešení pro všechny v této oblasti? A ještě třetí myšlenka, kterou se tady zmiňovala a která se mi zdála být velice zajímavá, a to je sociální společenská odpovědnost podniků. Já si myslím, že to je myšlenka, která je dosti novátorská a domnívám se, že se zasluhuje mnohem větší pozornost ze strany všech dalších ekonomických aktérů a evropských zemí. Děkuji. Ano, takže vezmeme těch pět koordinátorů, kteří jsou zde přítomni a poté eh, mm, ostatní. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině, za vaši prezentaci. A mimochodem je skutečně velice zajímavé udělat to propojení mezi vaším dnešním vystoupením a prezentací pana O'Sullivana včera. Zejména tady byl eh, jeden aspekt u celé řady otázek politického rázu spojených s lidskými právy, sociálními otázkami, kde pan Sullivan nám jasně říkal, že to není v jeho kompetenci, ale že je to v kompetenci rady, aby dala mandát komisi a, nebo aby posunula mandát komise pro vyjednávání obchodních dohod. A právě tady v této souvislosti mám dosti přesnou otázku a to, jaký vztah může mít EU s Hondurasem. Chtěl jsem vědět, jaké by mohly být iniciativy, které může předsednictví přijmout vůči e, faktické vládě Hondurasu. Zda předsednictví by mohlo uvažovat o přerušení režimu všeobecných preferencí, zda předsednictví uvažuje o tom, že bude i nadále mít vztahy s honduraskými úřady i v rámci tzv. technických dohod, což samozřejmě nijak nesnižuje ten oficiální charakter těchto vztahů. Paní ministrině, vy jste také zmiňovala i otázku e, ukončení nebo dokončení e, kola z Doha. Můžete nám tedy říci, jaké jsou vaše pocity, pokud je o postoj nové americké administrativy? Zda máte už nějaké kontakty s americkou administrativou, administratou prezidenta Obamy. A zda uvažujete optimistickým způsobem o to, že Spojené státy se připojí k tomu, že to kolo by mělo být dokončeno, anebo že to bude Evropská unie, která s velkou energií bude dále tlačit toto kolo, které eh, v tomto okamžiku dosti přešlapuje seriózně na místě. Vy jste také zmiňoval otázku i v vztahů s kodaňskou konferencí, jež se bude konat na konci roku. Bude to právě vaše žena, která bude mít dvě velice důležité akce, jednak ministerská schůzka v Ženevě a jedna konference v Kodani. Takže dovolte mi, abych vám řekl, že jsem tak trošku překvapen tím, jak jste uvažovala o otázce transferu technologií a duševního vlastnictví, že jste zmiňovala, že to je důležitý bod při diskusi v Kodani a že jakmile bude tento problém vyřešen, takže bude možné uzavřít jednání v rámci VTO, pokud je o tento typ temat. Ale mně se zdá, že to jednání v Doha které je tak nějak už několik let stále na místě a že tedy to jednání, pokud je o Kodaní, je velice urgentní. Takže si myslím, že je tak trošku nevhodné, že takovýto prvek, který je důležitý pro korenskou konferenci, jakož transfer technologií, spadá tedy do jednání eh, komerčního rázu. Takže já bych chtěl vědět vlastně obráceně, jaké by mohly být ty iniciativy, které by mohlo přijmout švédské předsednictví právě proto, aby integrovalo preventivně, bych tak nějak řekl, do kodeňského jednání takové usnadnění toho režimu, pokud je o duševní vlastnictví a transfer technologií. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. A já jsem poslední koordinátor a budu hovořit co nejstručněji. Za prvé děkuji za upřímnost, otevřenost a Především mě zaujaly ty dohody volného obchodu, protože já vždycky jsem plédoval za multilaterální vyjednávání v rámci VTO, ale zdá se, že teď spíše mm, jdeme cestou bilaterálních vyjednávání. Zajímal by mě, zda máte nějaké informace. Já vím, že třeba se teď jedná s Libií mm, vlastně od října 2008. A víte, jaký je výsledek těchto jednání s nimi? Jsme v situaci, kdy předsednictví je spíše pro eh, smlouvu volného obchodu s Libií a mm, stejně tak k Pakistánu. Já vím, že mm, stejná situace, protože Británie na to velice tlačí a prohrála svoji bitvu, e, pokud jde o e, volný obchod s Pakistánem. Mm, také se bude konat eh, summit tento rok. A jak eh, eh, se k tomu staví Evropská komise? Jak vy vidíte švédské předsednictví, volný obchod s Pakistánem? Je to jedna z priorit nebo alespoň příležitostí? Thank you, chair, for... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za velice zajímavé otázky. Začnu od začátku. První část otázek se týkala obchodní politiky Kodaň a zasedání COP15 a otázky spojené s klimatem. Spolu, tedy v souvislosti s obchodem, to znamená, jak my do toho zapojíme obchod a jaké s tím jsou spojené potíže. Myslím si, mm, že bychom měli využívat eh, obchodní politiku jako pozitivní nástroj boje proti změnám klimatu. A je třeba do toho i zakomponovat eh, obavy a zájmy rozvojových zemí, to je klíčové. Dále bychom měli zdůrazňovat pozitivní aspekty, to znamená identifikovat způsoby, jak posilovat příležitosti pro rozvojové země, to znamená, jak eh, posilovat vývoz eh, těch služeb, které eh, jsou mm, mm, šetrné vůči životnímu prostředí a jak tam převádět i technologie. Dále liberalizace s těmito výrobky a službami, to bude konkrétní příspěvek. Doufám, že také i se nám podaří velice brzy udělat určitý pokrok. Dále eh, i je třeba eh, podporovat mezinárodní řešení v obchodu, která budou podporovat eh, cíle klimatu spolu s tím, že budeme usnadňovat obchodní toky. Dále existuje zde potenciál, jak rozšiřovat ty ekologické technologie pro zmírňování dopadu změn klimatu a je třeba tedy eh, stanovat standardy, mm, které se týkají emisí a eh, emisí eh, skleníkových plynů, ale zároveň těmito standardy nevytvářet nové obchodní bariéry, které by bránily především rozvojovým zemím. To je velká výzva. A náš normalizační úřad bude konat na toto téma konferenci 23. až 25. listopadu. Zahájili jsme tuto diskusi v souvislosti s neformálním zasedáním ministrů obchodu eh, na Bali eh, v prosinci 2007 a od té doby pracujeme na tom, jak využít obchodní politiky na podporu eh, udržitelných politik klimatu. Ale obchodní aspekty nebudou součástí samitu v Kodani v prosinci. Tentokrát. Dále zde byly otázky, které se týkají naší surovinové strategie, především teď po krizi. Eh, eh, souhlasíme s tím, že to je klíčové. Já v úvodu také jsem zmínila Rusko, eh, kde je zásadní zrušit ty celní bariéry. Také zde máme Ukrajinu a otázku energií, to je také důležité. Dále GCC a opět otázku eh, exportních, eh, tedy vývozních cel, to je mm, eh, důležité, abychom pracovali na těchto strategiích, bojovali proti tomu. A dále Čína. To jsou zásadní prvky naší celkové politiky přístupu k surovinám. Dále také zde eh, jste se vyjádřili k eh, NTB. My jsme zorganizovali konferenci na jaře, eh, která se týkala velkých podniků a my jsme se jich ptali, jaké mají největší problémy se zvýšením obchodu. A řada z nich řekla, že by především, že potřebují eh, dokončit kolo z Doha a potom, že to jsou ty necelní netarifní překážky. Poté Lisabonská smlouva. Nyní Lisabonská smlouva. A zde eh, také padly určité připomínky k tomu. Hm, samozřejmě to, je, eh, to, mm, mm, to, co je relevantní pro výbor INTA. Já eh, beru na vědomý názor eh, výboru INTA. I vy jste tedy v, přijali k tomu usnesení v tomto smyslu a 7. května. Zatím ale Lisabonská smlouva nebyla ratifikována všemi členskými státy a ještě nás čeká 2. Eh, října referendum v Irsku. Pokud výsledek bude pozitivní, tak Švédsko se bude snažit ze všech sil, aby byly nastoleny podmínky pro to, aby tato smlouva rychle mohla nabít účinnosti. Já se budu snažit o dobré vztahy mezi eh, parlamentem a švédským předsednictvím a až na, tedy na, eh, eh, vstoupí v účinnost smlouva. Lisabonská smlouva obsahuje celou řadu důležitých reform, jako zvýšené kompetence pravomoci Evropského parlamentu v řadě oblastí a mm, švédské předsednictví se bude snažit o aktivní dialog s parlamentem na téma implementace smlouvy. Co se týče důsledku nové smlouvy, já nebudu hovořit o detailech, ani nechci anticipovat vývoj. Vyčkáme eh, na okamžik, eh, na datum účinnosti Lisabonské smlouvy a vyčkáme na výsledek z 2. října. Dále To byla otázka Euromedu. Jak se bude Euromed vyvíjet? Já nevím. Tady jsem rozuměla správně. Ano, finalizace by měla nastat v roce 2010. To nebylo přesně, co jsem řekla, ale samozřejmě my všichni dobře víme, že eh, se eh, zde eh, došlo k trochu ke zmrazení jednání s Unii Euromedu po sporu v Kaze a mm, vypadá to, že některá ta vyjednávání mohou skončit tento rok a předsednictví tedy vítá, že došlo k uvolnění a že došlo k znovu nastartování mm, středomorského procesu plánuje se konference na podzim. Zatím nemáme pevné datum. A dále zde byla otázka o Jižní Koreje, Koreji v souvislosti s automobilovým průmyslem. A jak my to vidíme? Na začátku musím říci, že Korea je čtvrtým největším neevropským obchodním partnerem a e, náš obchod e, Eh, mezi lety 2003 a 2007 roste o 10 každý rok. A komplexní smlouva volného obchodu s, Koreji, s Koreou to bude významný úspěch naší agendy a bude to důležitý referenční bod pro další jednání o smlouvách volného obchodu. Odhady nám ukazují, že především eh, průmysl služeb eh, také nyní profituje z volného obchodu s Koreou. Podle studií eh, to, eh, ta liberalizace by mohla vést k tomu, že by se ty eh, dovozy mohly zvýšit o 5 5, 5 Obecně řečeno, to je takový test toho, zdali Evropská unie je schopna Eh, rozvíjet před své evropské politiky, obchodní politiky. Nezapomínejme, že eh, zhruba eh, řečeno mm, mm, obě strany profitují z této smlouvy volného obchodu, tedy my, Evropská unie a Jižní Korea. Dále, když to napojíme na tematiku automobilového průmyslu. Já vím, že probíhají velké diskuze, že to poškodí náš automobilový průmysl. Ale k tomu bych řekla, že tato dohoda otevře volný obchod se zbožím mezi EU a Koreou a pokud jde o mm, automobily, tak zde je takové období přechodné 6 mm, a půl roku. Myslím si, že ta dohoda s Jižní Koreou vytvoří eh, významný trh pro náš průmysl v řadě sektorů a také i se eh, tím vyřeší ty necelní překážky, bariéry v Jižní Koreji pro automobilový průmysl. A teď dovolte osobní názor jako švédská politička. My jsme vedli podobnou diskuzi i ve Švédsku, protože my máme dva velké výrobce dvou značek a či e, mm, e, jsou hodně ohroženi, e, protože jednak je to tedy SAP 4007, 4700 lidí, kteří potenciálně údajně by mohli přijít o práci. A my říkáme, že musíme přistoupit ke změnám. Víme, že Máme celou řadu kvalifikovaných pracovníků, výzkum, vývoj, eh, konstruktéry, eh, potom eh, ty ekologicky šetrné technologie. A mm, proto je třeba si uvědomit, že to žádná hrozba není. Samozřejmě toto odvětví se musí transformovat v inovativní firmy a my jsme již začali ve Švédsku. A e, nesmíme propojovat e, tu tematiku e, volného obchodu s Jižní Koreou s automobilovým průmyslem v Evropě, protože náš automobilový průmysl, jak ve Švédsku i v jiných státech EU, má vlastní úkoly, které musí provést. Musí se transformovat, modernizovat, změnit, tak aby byl tento průmysl konkurenceschopný. schopný Jde spíše tedy o otázku globálního restrukturalizačního procesu a budeme mít na to čas, jak jsem řekl, až 6,5 roku. A e, my ve Švédsku již jsme tento proces zahájili. Dále e, od Jižní Koreji teď přejdeme k Africe. EPA, e, dohody o hospodářském partnerství. E, e, to jsou ty singapurské otázky. I zde probíhala v minulých letech živá diskuze i ve Švédsku. Uh, usnadňování obchodu, investic, veřejných zakázek, hospodářské soutěže, eh, eh, ochrana eh, práv průmyslového vlastnictví a tak dále to eh, jsou všechno oblasti, oblasti, kde ty země AKT musí rozvíjet své administrativní a jiné kapacity. To znamená, tyto smlouvy budou podepsány, až s tím budou souhlasit všechny zúčastněné strany. To nejde tak, že by Evropská unie vnucovala tyto dohody partnerům. Služby jako telekomunikace, bankovnictví, stavebnictví, to je páteř každé rostoucí ekonomiky a většina zemí AKT potřebuje nalákat zahraniční investice do těchto jiných sektorů. A Každá zpráva, která byla zveřejněna, říká, že je třeba eh, zrušit ten stav závislosti na eh, vývozech eh, surovin pouze, to znamená všechno, ale že tyto země musí vytvořit si takové prostředí důvěry a například Karibská oblast, zde již se pracuje na těch kapitolách služeb a jednotlivé zúčastněné strany o tom diskutují a Evropská unie eh, má velké pochopení pro tyto státy a proto přistupuje individuálně k jednotlivým vyjednáváním. Nejvíce diskutované body eh, jsou exportní, vývozní cla a potom eh, ty doložky nejvyšších výhod. Také i je třeba zmínit opět naše zkušenosti ze Švédska. My jsme eh, do, ve Švédsku na jaře eh, jsme jednali s velvyslanci afrických zemí a ptali jsme se jich, v čem je hlavní problém eh, při těchto vyjednáváních. A samozřejmě každá země má své vlastní detailní problémy, ale taková hlavní obava Eh, eh, kterou vyjadřovali, je to celkové klima nebo atmosféra vyjednávání. Je třeba, aby Evropská unie eh, naslouchala mm, mm, protistranám a aby více jim naslouchala. Tvrdili, že to skutečně není reálné nebo skutečné klima pro vyjednávání. Jakmile se změní ta atmosféra vyjednávání, a musí se hodně změnit, ten duch se musí změnit, tak já jsem přesvědčena, že poté se nám podaří větší pokrok, i když musíme také ukazovat úctu, respekt, musíme umět naslouchat, vysvětlovat a chápat. Chápat jejich problémy, jejich obavy. Potom zde padla otázka o tom, co udělat s eh, kolem zdoha. Jak jsem již řekla, to je naše druhá, třetí priorita. Pro nás je to velice důležité. Jeden z hlavních úkolů našeho předsednictví je to, aby Eh, členské státy eh, vystupovaly jednotně bok po boku při těchto vyjednáváních, protože hm, bude kolem nás tolik dalších zemí a eh, proto musíme vystupovat stabilně. Zkušenost nás ponaučila, protože vyjednávání tohoto kola bylo přerušeno několikrát. Doufáme, že znovu bude nastartováno, doufáme, že více zemí ukáže vstřícnost a také i musíme si připomínat sami sobě, ale připomínat i ostatním stranám, že eh, eh, toto je eh, kolo vyjednávání pro rozvojové země, a tudíž musíme ukázat, že jsme vstřícní. A mm, a e, navíc ještě teď e, při této bezprecedentní finanční krizi a spolu s prohlášeními G20, jak se vyhnout protekcionismu a e, pokročit ve vyjednávání z Doha, tak to je všechno pro mě povzbudivé v tom smyslu, že se nám podaří pokrok Eh, na podzim. Můžeme to udělat na úrovni technické a uvidíme, co se stane na prosincové ministerské schůzce. Ale v průběhu roku 2010 eh, a to by měl být ten termín, eh, protože jinak všichni na tom budeme tratit a především na tom budou tratit rozvojové země. Okay. Mm. Uh, then, uh, then it was a question about... Dále zde byla otázka o přístupu Ruska k VTO a o a otázka týkající se těžby dřeva v Rusku. jsme přesvědčeni o tom, že Rusko musí splnit všechna kritéria, stejně tak jako ostatní členské země, když chce přistoupit k VTO. A jedno z těchto kritérií je eh, nemít žádné další eh, daně na dřevařské výrobky a dřevo. A zatím ale tato otázka byla odložena o jeden rok. My budeme nadále sledovat vývoj v Rusku a budeme a dále otevřeně budeme dále vyjednávat s Ruskem, pokud tedy bude mít zájem přistoupit k VTO. Vad har du läst nu? Ja, men vad har hon först? Uh, Dále jsme zde měli specifičtější otázku týkající se vztahu EU k Hondurasu. co se stane po státním převratu v Hondurasu? A na začátek bych chtěla říci, že jsem velice ráda, že jsme byli schopni nalézt eh, kompromis, který odráží různé názory v radě. A vyjednávání a eh, byla dočasně pozastavena a předsednictví zdůrazňuje eh, důležitost opětného zahájení a vyjednávání ve chvíli, kdy opět bude zaveden ústavní pořádek Hondurasu. My detailně sledujeme krok za krokem vývoj v Hondurasu. je to důležité nejenom pro Honduras, ale pro celý region. Nemůžeme dále pokračovat ve vyjednávání, dokud situace nebude vyřešena. Dále zde byla otázka týkající se Libie a Pákistánu. Pokud jde o Libii, jsme stále ještě na začátku vyjednávání. Bude to nějakou dobu trvat. V každém případě budoucí dohoda o volném obchodu by měla úzce souviset s přístupem Líbě k VTO. Pokud je o Pákistán a dohodu o volném obchodu. Se, rada se shodla na balíčku, který navrhne konkrétní opatření pro eh, povzbuzení vývozu z Pákistánu do Evropské unie. Tato opatření také dovolují užší spolupráci, která eh, v následující eh, době otevře cestu k dohodě o volném obchodu, ale dohoda ještě neexistuje. Děkuji Paní předsedkyně, děkuji za plnohodnotné odpovědi. Mám zde pět řečníků. Bohužel budu to muset uzavřít, ale každý musí být, každý z vás, prosím, rychle. Máte jednu minutu. Pan Herli. Děkuji, pane předsedo. Takže Eh, pokud pouze bychom se měli omezit na jednu tak radši nic. Eh, Pane předsedo, a eh, na začátku jsme mělo mnoho času, nyní máme málo času, ale budu stručný. Nejdříve bych chtěl říci, že paní ministrině sdílím s vámi obavy, a pokud jde o protekcionismus v souvislosti s krizí, je jasné, že musíme mít vůdčí roli. Dostali jsme se eh, do bodu určitého zvratu. Nechceme, aby docházelo k zavádění dalších cel, ale eh, v rámci G20 jsme eh, byli svědky takovýchto kroků. Stále se to stává znovu a znovu, i když to G20 odmítá. Myslím si, že to představuje určité omezení pro politiku Evropské unie. A myslím si, že je nutné něco takového zohledňovat. Podívejme se například na celní omezení a týkající se ruských nákladních automobilů. A tyto a celní překážky představují problém pro evropské podniky. A je třeba jasně říci, že a dotace či celní překážky představují problém nejenom pro malé země, ale také pro velké země či celou Evropskou unii. Vy jste zmínila také souvislost mezi obchodem a klimatickými změnami. Já si myslím, že je naprosta, naprosto správně, abychom měli nulová cla a je třeba, aby jsme v rámci eh, Doha eh, se snažili o dosažení eh, nulových cel na ekologické výrobky. Myslím si, že by bylo dobré mít dohody týkající se ekologických produktů, aby tyto produkty měly právě nulová cla. Děkuji. Thank you. Got three very brief questions, but I... Děkuji, mám tři stručné otázky, budu rychlá. A nebyla jsem zde na začátku, byla jsem ve výboru pro životní prostředí, kde jsme hovořili o nelegální těžbě dřeva. Já bych se eh, vás chtěla zeptat na dohodu mezi EU a Indonésií. Plánujete zabývat se otázkou nelegální těžby dřeva a budete se soustředit na oblasti, kde k tomu dochází a budete se snažit o to, aby se zde situace zlepšila, především s ohledem na to, že deforestace má velký vliv na klimatické změny. A David Sullivan a včera hovořil o tom, že komise a pokračuje s vyjednáváním, dokud rada neřekne stop, dokud politici neřeknou stop. Já bych se chtěla zeptat na vyjednávání s Kolumbií a mnoho odpůrců v Kolumbii bývá unášeno či zabíjeno, došlo k 25% nárůstu v poslední době. Přesto ale se pokračuje ve vyjednávání s Kolumbií a myslím si, že by bylo dobré pozastavit vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Kolumbií, abychom jasně ukázali svůj názor. Děkuji. Pan Siste. Pane předsedo, já se obracím na vás, protože eh, zde eh, eh, není možné, aby ve výboru, abychom dali minutu poslancům. Já to chápu na plenárce, ale ne ve výboru, protože to potom nelze prohloubit téma, i když vím, že čas je krátký, proto se vzdávám práva hovořit. Um, Peter. Děkuji, pane předsedo. A budu se snažit být stručný, snad to zavládnu. Nejdříve bych chtěl eh, přivítat paní ministrini zde v tomto výboru. Myslím, že si získala v tomto výboru mnohé přátelé díky své prezentaci. A především a díky tomu, že jste zmínila vyjednávání z Doha první, druhou i třetí prioritou a že jste hovořila o vyjednávání a s Kanadou. A jsem velice eh, rád. A hovořila jste také ale o Jižní Koreji Mohla byste stručně k tomu něco dodat? Včera jsme hovořili s panem Salivanem. Myslím si, že je třeba se tohoto tématu dotknout i zde. Pokud se podíváme na obě strany, zdá se, že automobilový průmysl se stává určitým obětním beránkem, a pokud jde o dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou. A vy jste zmínila období 6,5 eh, roku, pokud jde o cla. A slib, eh, bylo slíbeno, že dojde eh, k hodnocení dopadu, pokud jde o cla. A bylo slíbeno, že se podíváme na otázku země původu a tak dále. Já jsem doufal, že vy budete něco takového chápat, protože jste švéd matka a máte eh, dvě obrovské firmy produkující automobily. Já jsem ze Slovenska a máme podobné problémy. A mohla byste k tomu něco říci? A děkuji, pane předsedo. A paní ministrině, mám otázku k automobilovému průmyslu. Hovořila jste o tom, že ve Švédsku musí být automobilový průmysl přestrukturalizován a případně zrušen. Já bych se chtěla zeptat, jestli je to řešení předsednictví pro celý automobilový průmysl v Evropě. Já si nemyslím, že by to ekonomicky nebo ekologicky mělo smysl, abychom automobily v Evropě přestali produkovat a importovali je. Já bych byl rád, abyste tuto otázku vyjasnila. Thank you. Um, and I will try to... Děkuji a budu se snažit být také stručná. A takže a z předchozího bloku jsem neodpověděla na dvě otázky. Jednak pokud jde o novou administrativu v USA, co si o ní myslím. Já si myslím, že je velice důležité, abychom je získali na svou stranu. Jinak nebude doha úspěšná, jinak nebude úspěšná spolupráce mezi Evropou a USA. A tato spolupráce je také velice důležitá, pokud hovoříme v rámci transatlantické hospodářské rady. And, uh, I believe that, uh... Já jsem se setkala uh, s americkými zástupci a můžeme na tomto místě říci, že uh, na politic, že v politické agendě USA jsou mnohé další otázky, nejenom transatlantický obchod. Je jasné, že zde bude mnoho jiných témat vedle obchodní politiky. Myslím si ale, přesto, že poslanci z výboru INTA, stejně i spolu s předsednictvím, mohou společně zdůrazňovat obchodní otázky. A dále jsme zde měli otázku týkající se převodu technologií a technologií, které pomáhají bojovat proti klimatickým změnám. Myslím si, že je možné zde učinit určitou paralelu s lékařským průmyslem. A ochrana patentů je samozřejmě základním předpokladem pro rozvoj nových technologií, včetně ekologických technologií. A podobně jako jiné tržní ekonomiky je i v Evropské unii a ochrana patentů velice důležitá. A převod technologií do v rámci přechodu technologií do rozvojových zemí je ochrana patentů také velice důležitá, a, ale někdy to právě komplikuje eh, tento převod. A je nutné, aby se Evropská unie snažila eh, rozšiřovat ochranu patentů a převod technologií v oblasti eh, ekologických technologií. Nyní budu hovořit švédsky. Jag eh, delar din generella oro naturligtvis för, för protektion. A souhlasím a s vašemi obavami, pokud jde o protekcionismus. Je jasné, že musíme být obezřetní, aby k protekcionismu nedocházelo. A musíme eh, mít eh, jasno v tom, aby nedocházelo k zavádění nových překážek pro obchod je třeba, abychom se zbavovali existujících překážek, aby nevznikaly nové překážky. A je nutné, abychom v rámci nové legislativy zaručili, že nevznikají ani v rámci Evropy žádné nové překážky pro obchod. Když jsme hovořili o nulových clech pro ekologické služby, výrobky a technologie, a zmínila jsem, že je to nesmírně podstatné, aby něco takového existovalo. Nyní k Indonésii. Učinili jsme mnoho kroků ve spolupráci s Indonésií, abychom vytvořili kapacity pro trvalé udržitelný rozvoj e, lesů. Nemyslím si, že obchodní překážky by byly dobrým způsobem, jak bojovat proti nelegální těžbě dřeva. Nyní, pokud jde Jižní Koreu a automobilový průmysl, a já, a já mám ráda automobilový průmysl, ale myslím si, že je třeba na tomto místě zmínit, že to, co jsem říkala o švédském automobilovém průmyslu, to byl můj osobní názor. Měla jsem to říci uh, už předtím. Je ale třeba dívat se na dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou a v širším kontextu. Existuje mnoho sektorů, kde skutečně mnoho získáme z dohody o volném obchodu. naše vnitřní problémy v Evropské unii, pokud jde o automobilový průmysl, budou existovat bez ohledu na to, zda budeme mít dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou nebo nikoli. Musíme projít procesem restrukturalizace našeho automobilového průmyslu. Neříkám, že bychom měli zavřít veškeré továrny. To ne, protože můžeme dále rozvíjet náš automobilový průmysl a měli bychom využít nových ekologických technologií a řešení. To bude samozřejmě ještě podstatnější eh, ve chvíli, kdy budeme hovořit o eh, Evropě na globálním poli a Evropě eh, v rámci světového obchodu. Oh, Caroline, sorry. Caroline. Sorry. Sorry for that. And um, Um, je jasné, že eh, respektování eh, lidských práv, eh, právního státu a demokracie je základem evropské politiky. Evropa zahájila dialog o lidských právech, pokud jde o situaci v Kolumbii. A to by mělo být součástí dohody s Kolumbií. násilnosti eh, vůči eh, členům odborů v Kolumbii, to, je, to představuje samozřejmě eh, velký problém pro Evropskou unii. V červnu tohoto roku na mezinárodní konferenci o práci se o tomto tématu hovořilo a Evropská unie je přesvědčena o tom, že dialog je nejlepší způsob, jak zlepšit situaci ohledně lidských práv Kolumbii. Nejen v Kolumbii, ale také v jiných zemích, kde problémy s lidskými právy existují. Je třeba vést dialog. A paní ministrině jménem výboru bych vám chtěla poděkovat za vaše upřímné a vyčerpávající odpovědi na naše otázky. A tato schůze byla skutečně velice informativní a pro nás přínosná. A ti, kteří neměli příležitost položit otázku, a chtěla, chtěl bych vás, vám připomenout, že paní ministrině zde byla v 15 hodin, ale museli jsme čekat na vás, než přijdete. Takže možná jsem měl zahájit schůzi včas. A paní ministrině, a my jako výbor se budeme účastnit ministerské schůze v Ženevě. A doufám, že nám budete předávat informace o tom, jak jednání probíhá. A bylo by velice dobré, pokud bychom měli příležitost vás kontaktovat a hovořit s vámi třeba aspoň 20 minut. A skutečně bychom to ocenili. Takže děkujeme, že jste přišla a přejeme vám hodně štěstí v následujících čtyřech měsících předsednictví.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 Yep. Before we all leave, just a minute, we haven't closed the meeting. Ještě jsme neskončili se schůzí, prosím. Velice děkuji, pane předsedo. A omlouvám se, že takhle zdržuji konec našeho zasedání. Jestli jste chtěl oznámit konec, já mám jenom dvě poznámky ohledně uh, zápisu a zprávy ze zasedání koordinátorů. Teď by se to mělo udělat nebo jindy? Takže jsou tady dva body, u kterých jsme překvapeni, že konstatujeme rozhodnutí to bod 4.2 o slyšeních. Mně se zdá, že jsme se dohodli minimálně na dvou slyšeních, které by mohly být propojeny. To bylo jedno slyšení prezentované panem Kasparim o tom, jaké jsou problémy sociální a environmentální v oblasti obchodu a další bod, který jsme navrhli, jaký je problém v oblasti transferu technologií. A v tom rozhodnutí, které je vyjádřeno v daném dokumentu, zjišťujeme, že ten první bod, pokud je o návrh pana Kaspariho, ten už nehovoří o té otázce transferu technologií, o klimatu a obchodu. Takže v rámci Kodaně. Druhá poznámka. My jsme měli eh, diskusi o otázkách zpravodajů. To je bod 9. Já si nejsem jistý, že jsme skutečně přijali nějaké rozhodnutí, protože i vy sám jste zmiňoval, že probíhá diskuse o otázka přidělování zpráv pro nula bodu eh, předchozímu zpravodaji to se týká otázek evropského, pardon, ekonomického partnerství. Je to bod 9. Ja, vielleicht zu dem letzten Punkt, Punkt 9. Wir haben Možná ještě něco k poslednímu bodu. Včera nebylo učiněno rozhodnutí, takže možná bychom mohli tento bod pozměnit. A proč jsme neučinili rozhodnutí? A bylo to proto, že už v minulém období toto bylo rozpracováno. Včera a dnes jsem se ještě e, znovu informoval a bylo to skutečně e, správně. A v rámci příštího jednání koordinátorů bychom to měli mít na pořadu jednání. A mohu ale na tomto místě říci, že věc by měla zůstat tak, jak jsme se na ní eh, dohodli a včera jsme se na tom shodli. Ty zprávy, které přesahovaly eh, z jednoho funkčního období do druhého, tyto zprávy by měly mít také eh, nula bodů. A takže myslím si, že bychom o tom měli hovořit ještě jednou na příští schůzi koordinátorů. A pokud jde o slyšení, a pokud je slyšení odpolední, potom je to určité minislyšení. A hovořil jste o tom, a jak můžeme hovořit, eh, že bychom mohli diskutovat o technologickém převodu nebo o usnadnění obchodu. To máte naprosto pravdu. Myslím si ale, že to zde v zápisu stojí můžeme mít třeba dvě minislyšení s dvěma různými tématy. A a je možné soustředit se na to, jak může mezinárodní obchod přispět a k jednotlivým a, a k rozvoji v jednotlivých sektorech. A pokud se podíváme na diskuze v uplynulých pěti letech zde v parlamentu, je jasné, že zde vždy byly kolegové, kteří eh, se soustředili na to, že by bylo třeba oddělit obchodní politiku od ostatních politik. A dále zde ale byli na druhou stranu kolegové, kteří eh, vždy zdůrazňovali souvislost obchodní politiky s ostatními politikami. A eh, takže je otázka, zda bychom měli v rámci slyšení propojovat naši politiku například s politikou životního prostředí. Myslím si, že ale tématem následujících dvou, tří let by mělo být to, jakým způsobem může obchodní politika přispět k rozvoji v jednotlivých sektorech. Myslím si, že bychom tudíž mohli mít dva, dvě minislyšení, s tím nemám žádný problém. Ano, Odpověděli jsme tak na vaši otázku, ale vlastně, když já se podívám do zápisu, eh, a pokud je o slyšení, tak realistický přístup k aplikaci eh,